So, ladies and... Dámy a pánové, Srdečně vítejte na společné zasedání našeho výboru pro zahraniční záležitosti a výboru eh, pro občanské svobody a také pro regionální rozvoj. Já bych rád přivítal všechny kolegy, kterým se podařilo dorazit včas do Bruselu a ušetřit si tak problémy s dopravou, které tady teď jsou vzhledem k belgickým demonstracím. Teď se dostáváme ke schválení našeho programu. Eh, všichni souhlasíte, schváleno. Eh, potom oznámení předsedy nic nemám. Mm, Bo tři máme ke schválení zápis 23. ledna z 1. února, pakliže nebude znesena námitka do konce dnešního zasedání, budou zápisy považovány za schválené. A teď přicházíme k bodu číslo 4 Dovolte, abych mezi námi přivítal paní Louise Arbor, jak většina z vás bude vědět. Ona bývá četným hostem, je speciální zástupkyní OSN, generálního tajemníka OSN pro otázky migrace ohledně globálního paktu o migraci. Jsme skutečně nesmírně potěšeni, že jste tady s námi. Vítejte. Eh, z jejího titulu jako speciální zástupkyně eh, sleduje aspekty eh, a také naplňování prohlášení z New Yorku, které bylo schváleno na summitu v roce 2016 a následné vytvoření Global Compact for Migration. A a my už jsme měli mnohokrát potěšení vyměňovat si s eh, paní Arbor zkušenosti. Nedávno to bylo ve výboru Libe eh, na téma Global Compact v červnu 2017, ale také z titulu její bývalé funkce jako vysoká komisařka pro lidská práva OSN. Eh, dovolte jenom jednu poznámku za mou stranu, jako za náš výbor AFET. My se domníváme, že parlamenty eh, hrají silnou roli ve vývoji implementace globálního kompaktu. Náš výbor proto sleduje proces Global Compact velice, velice zblízka a dnešní diskuse hm, je pouze jednou z nejnovějších aktivit v celé sérii aktivit, které se konají a konali v tomto Evropském parlamentu k tématu Global Compact, Kom, kompakt. My eh, diskutujeme se všemi zúčastněnými stranami, zástupci OSN, jinými mezinárodními organizacemi, členskými státy EU, národními parlamenty. V současné době je připraveno plenární eh, usnesení týkající se Global Compacts a bude schváleno na dubnovém plenárním zasedání. A teď dám slovo paní Birgit Cipel, eh, která bude hovořit za výbor Libe. Děkuji vám mnohokrát. Eh, já nejsem místo předsedkyní výboru Libe, já jsem pouze koordinátorko ale přesto jsem šťastná, že mohu předsedovat, předseda tomuto zasedání. No, povýšila jste, já jsem vás povýšil, pravil pan předseda Afetu. Mm, dovolte, abych poznamenala, že si velice vážím, že paní Louise Arbor přišla opět mezi nás jsem šťastná, že tady vidím také řadu kolegů z různých výborů a doufám, že v dnešní odpoledne tudíž povedeme velice zajímavou diskusi. Náš parlament, zejména výbor Libe, věnují, jak už tady zaznělo, velkou pozornost veškerému procesu souvisejícím s Global Compact OSN. Uznáváme, že reprezentuje historickou příležitost pro pro dosažení všech zásad a závazků týkající se mezinárodní migrace a všech jejich aspektů. V září 2016 tento parlament se zúčastnil v rámci delegace vedené sílí Wikstrom na samitu o uprchlících a migracích, kde byla schválena ta slávná deklarace z New Yorku. Výbor Libe schválil celou řadu akcí zaměřené právě na aktivní věnování se a přispívání tomuto globálnímu procesu. A už tady zaznělo, že jsme se sešli s paní Arbor eh, v prosinci. Jsme velice rádi, že k tomuto tématu také hovoříme s našimi kolegy z národních parlamentů za účasti výboru AFET a také za účasti všech zúčastněných stran zapojených do tohoto procesu. My již víme, že usnesení, o kterém se zmínil koliko Allison, je připraveno na plenární zasedání v Dubnu a za účelem New Yorkského prohlášení, již jsme na tom pracovali a protože se snažíme přispět k rozvoji mezinárodního režimu pro posílení koordinování mezinárodní migrace. Proto lituji rozhodnutí administrace USA ukončit účast ve vyjednávání Global Compact eh, v otázkách migrace. Avšak a to by mohlo být příležitostí, abychom se stali lídrem jako Evropská unie v tomto procesu, kde všechny členské státy by měly demonstrovat jednotu a hovořit jednotným hlasem na podporu mezinárodnímu režimu pro řízení a zvládání migrace. A jedno poslední závěrečné slovo. Dovolte, abych zdůraznila, že Evropský parlament Eh, hodlá se účastnit také na konferenci, která bude organizována v Maroku eh, v prosinci tohoto roku. A paní Arbor jako generální tajemnice pro mezinárodní konference eh, jistě učiní vše nejlepší pro to, aby zajistila, že naše účast byla možná. Já jsem skutečně přesvědčena o tom, že Evropský parlament může hm, cenným způsobem přispět <clears throat> ke všem těm hlasům v těchto diskusích za zohlednění naší legislativní role v záležitostech týkající se migrace a azylu v Evropské unii. <clears throat> Poté, co jsem toto řekla za výbor Libe, tak, jak bylo domluveno, dám rovnou slovo <clears throat> našem hostovi vzácné paní Arbor. Prosím. Eh, děkuji. Prosím, dovolte mi nejprve poděkovat eh, předsedům všech tří výborů, které mi dávají příležitost vystoupit eh, a promluvit k vám, kdy jsme tak zhruba asi v polovině tohoto velice důležitého vyjednavacího procesu, kdy jednáme o tom, abychom vytvořili globální pakt o bezpečné, organizované a legální migraci. Jak víte, tak jsme už zakončili druhé kolo z plánovaných šesti kol a cílem je přijetí konečné verze textu. Zatím se to plánuje na polovinu července. Když jsem řekla, že jsme dokončili dvě kola, tak bych neměla říkat ten plurál, protože globální pakt o bezpečné organizované legální migraci, to je uh, aktivita z zemí OSN, eh, facilitátorem je eh, Mexiko a Švýcarsko, jejich stálí zástupci v OSN v New Yorku. A oni nesou hlavní odpovědnost za vytvoření takzvaného nulového konceptu GCM, což je vlastně zatím takový um, výsledek toho prozatímního jednání. Loňský rok byl uh, velice intenzivní, probíhaly tematické konzultace s jednotlivými zeměmi a zatím Můžeme říci, že všechny země světa se do toho velice dobře zapojily a mohu velice ráda zdůraznit, jak zásadní je pochopit to, že migrace, mobilita lidí celkově představují Eh, respektive se um, mají, mají rozdílnou podobu v jednotlivých částech světa. A když, to hovoříme, když hovoříme o globálním paktu, tak je důležité, aby jednotlivé země a regiony k tomu přistupovaly otevřeně, aby si uvědomovaly také reality všech částí světa. A to je zejména důležité tehdy, když se vlastně také dovídáme z příspěvku jednotlivých zemí, eh, že mm, země, mm, které jak si stereotypně pokládáme za země původu nebo tranzitu nebo destinace, tak vlastně zjišťujeme, že ta situace může být eh, úplně jiná, nebo že některé země, eh, že většina teda té mezinárodní migrace, a zde to musíme říct velice jasně, je v podstatě hlavně interní, probíhá vlastně interně v jednotlivých zemích, ale zde vlastně hovoříme o mezinárodní migraci, a ta je většinou eh, mezi regiony, mezi zeměmi, mezi kontinenty a vlastně ve všech těch svých aspektech je to mezinárodním fenoménem. Je velice um, riskantní ehm, říkat nějaké výsledky jaksi předběžně, ale myslím si, že jsem dostatečně sebevědomá, že mohu říci, že už zde máme jasně ukázáno, že v některých věcech se velice dobře shodneme, anebo je tam dokonce naprostý konsensus, i když samozřejmě to říkám s určitou eh, rezervou ale e, jsou tam tedy určité obecné věci a pak se ještě vrátím, nebo pak se ještě vyjádřím k některým podrobnostem a tam budeme stále ještě potřebovat vaše další zapojení a zájem. Takže zatím můžeme říci, že během toho procesu se jasně ukazuje, že členské státy znovu potvrdili, že globální pakt o migraci se musí soustředit na lidi. Nejedná se o věci obchodu, není to žádná obchodní dohoda, nejedná se o žádné kapitálové toky, jedná se o lidi, takže člověk je centrem tohoto procesu. Stejně je také důležité, aby každý členský stát eh, měl respektovánou svou svrchovanost a v tomto kontextu jsou určité um, Eh, výhody nebo respektive výsady členských států chránit své hranice a rozhodovat, kdo vstoupí na jejich území, kdo tam zůstane, kdo získá povolení pobytu, za jakých podmínek, za jakých eh, podle jakého práva a tak dále. Samozřejmě to musí odpovídat eh, vnitrostátní legislativě a zároveň také některým dobře ehm, známým různým zásadám mezinárodního práva, kam patří třeba zásada nenavracení do nebezpečné země, takzvané zásady non-refoulement. Také jsme říkali, že tento globální pakt nebude právně závazný. Nejedná se tedy o vyjednávání nějaké smlouvy, což nám také dává určitou flexibilitu pro členské státy, aby opravdu přistoupili k takové skutečně kooperativní dohodě, eh, byť je zde omezený čas, a aby tedy ty země neměly určitou eh, úzkost, eh, jaké z toho vyplynou konkrétní povinnosti. Také bylo znovu zopakováno, i když už od začátku to bylo jasné, ale opět v tom druhém, eh, nebo v tom nedávném kole jednání jsme opět hovořili, jak je důležité propojit eh, migraci a rozvoj. Asi si um, určitě vzpomínáte, že v cílech udržitelného rozvoje, což je vlastně mm, součástí všeho, všech, všech eh, aktivit ehm, rozvoje OSN, tak tam vlastně poprvé byla migrace uznána výslovně Eh, v té části o cílech udržitelného rozvoje a je velice zajímavé, že to bylo v rámci cíle 10, který se zabývá snahou nebo potřebností odstranit rozdíly mezi zeměmi nebo uvnitř jednotlivých zemí. Takže zde, byl právě, zde byla právě citována rovněž migrace jako velice důležitá iniciativa. No a potom, jak už samotný název říká, Eh, tak je to globální pakt o bezpečné, organizované a legální migraci. Cílem není prosazovat migraci ani ji omezovat. Eh, naší snahou je, aby ta migrace byla bezpečná, organizovaná, legální. Chceme ze všech sil usilovat o snižování eh, nelegální migrace, která je spojovaná s velice negativními jevy, zejména pro samotné migranty a také i pro země jak původu, tak eh, zvláště pro země cílové. Také jsme se dozvěděli mnoho věcí během konzultační fáze i během eh, jednání. A možná je také ještě důležité říci, abych nakonec tohoto projevu zdůraznila několik věcí. Takže za prvé, co se týče dosahu migrace. Dnes podle eh, roz dnes máme asi 258 milionů migrantů, z nichž eh, část jsou tzv. uprchlíci, 25 milionů jsou uprchlíci. Jsou to vlastně lidé, kteří více než rok žijí v jiné zemi, než je země, v níž se narodili, nebo země, jejíž mají národnost. Okamžitě si asi uvědomujete, že tam vlastně nespadají lidé, kteří jsou zrovna na, v pohybu. Tomu se někde říká vlastně migrace v pohybu. Uh, Ehm, jedná se, je to vlastně taková určitá inventura těch eh, momentálních migrantů. Samozřejmě je to velice těžké vypočítat, spočítat eh, pohyby lidí. Migrace je celosvětový jev, ale stále více je to ehm, pohyb mm, od jihu k jihu. Stále více lidí spíše mm, volí tu cestu jich-jich než jak bylo dříve, nebo jak se vnímalo, že, že je to spíše jich sever. Už předtím jsem hovořila o tom, že um, byly určité země, původní země, země původu, transitní země a země destinace, ale um, často se to mění, když se vlastně dnes díváme na situaci ve světě. Další věc, která podle mého názoru je naprosto zásadní, na kterou nesmíme zapomínat, je to, že v, tomto, v této eh, věci je eh, velice často máme určité vnímání je zde určité vnímání veřejnosti a často jsme svědky toho, že veřejnost ale nevychází z reality, ale spíše právě ze svých dojmů, ze svého, ze svého pojetí. Takže je důležité, abychom měli k dispozici informace, fakta, abych, aby to všechno bylo založené na faktech. Také si musíme uvědomit i ekonomický aspekt migrace. Migrace je eh, ekonomicky pozitivním jevem, těch 258 milionů migrantů, kteří jsou dnes na světě, z nichž asi 48% jsou ženy a velice často jsou ženy, ehm, které se často tedy, mm, které často začínají pracovat, tak eh, tito migranti často eh, ehm, zasílají do svých původních zemí mnoho peněz ve formě tzv. remitancí. 85 svého příjmu posílají do svých původních zemí, do svých vlastí A ta částka celkově je třikrát větší než celková částka oficiální rozvojové pomoci. Takže je to vlastně tak, že chudí lidé pomáhají e, dalším chudým lidem, aniž by to šlo přes nějaké ty oficiální e, rozvojové politiky a tak dále. No a ty peníze samozřejmě vlastně slouží k dalšímu e, zlepšování vzdělávání, bydlení. Mm, a často také třeba dávají více možností ženám na venkově. Pak jsou zde samozřejmě také i náklady, které se spojují s takzvanou nele- nedovolenou nelegální migrací a na to bych se také chtěla dnes zaměřit. Je zde několik věcí, zásadních věcí, na které bych vás chtěla upozornit. Za prvé, otázka toho, zda ta migrace je legální nebo nelegální. Ta terminologie se používá, je to, eh, je to vlastně úzus a um, Velice často se ten pojem nedovolená nelegální migrace používá vlastně v kontextu s nějakou kriminalitou, se zločinem, což neodpovídá realitě. Já bych tedy trošku chtěla podrobněji pohovořit o té legální versus nelegální migraci a poté bych vás ráda ještě seznámila s takovou myšlenkou, jak k tomu přistupovat. Takže legální versus nelegální migrace. Já si myslím, že to můžeme vlastně rozdělit na takové dva přístupy možná vám to ze začátku nepřijde, že tam je rozdíl. Já bych chtěla rozlišovat mezi nelegální migrací a nelegálním migrantem. Nelegální migrace, to, to je vlastně určitý tok migrantů, jsou to lidé, kteří jsou na pohybu. A když hovoříme o nelegální migraci, tak samozřejmě Eh, hovoříme o nedovoleném vstupu na území nějaké země, také to sebou nese tedy věce, jako je eh, pašování lidí, převaděčství, mm, zločin spojený eh, s převaděčstvím nebo s, tedy s tímto nedovoleným přechodem, s nedovolenou migrací. Ale když řeknu nelegální migrant, tak většinou to jsou lidé, kteří už jsou v té zemi, v té cílové zemi, Buď jsou to lidé takzvaně bez dokladů, anebo zkrátka žijí nějakým způsobem, tedy ne úplně podle všech předpisů, ne úplně legální, nemají úplně právní legální statut v té zemi. Takže chceme uh, hovořit, omezi, chceme omezit nelegální migraci, ale hm, chci zdůraznit to, že, že se můžeme snažit to omezit, protože je naprosto naivní, že bychom to úplně vymítili, ale můžeme říci, že některé části Eh, vlastně světa pro, um, přispívají k tomu, že lidé vnímají nelegálně tuto věci a vlastně i to, jak k tomu přistupuje místní vláda, jak eh, přistupuje k svým hranicím. Poslední vyjednávání v New Yorku, tam byly členské státy rovněž pozvány k tomu, aby se vyjádřili k této věci. A e, opravdu se veli, do velké míry se to týkalo nelegálních migrantů. Padaly tam otázky typu jak se mají členci, jak se mají státy chovat k lidem, kteří jsou na jejich území eh, nelegálně, kteří tam jsou v nějakým nelegálním statutem? To samozřejmě mm, otevírá velice obtížné otázky, souvisí s tím i lidská práva. Opět na takové vysoké úrovni existuje obecný konsensus, že lidská práva jsou nescizitelná, že všichni mohou požívat lidských práv, že jsou zkrátka naprostou součástí každé lidské bytosti a že každý člověk má plné právo požívat svých lidských práv. A bez ohledu na jejich status, migrant, nebo na jejich migrační statut, jsou zde otázky. Myslím si, že o tom ještě budeme muset stále hovořit během dalších jednání, abychom si zaprvé vyjasnili terminologii práva, nároky, služby, základní práva, základní služby, přístup ke službám, povinnost poskytnout službu. Takže veškerá tato terminologie se používá podle mého názoru, ale spíše to mlží tu situaci, spíše je to matoucí, než že by to zjednotilo situaci. A je důležité, aby to byl takový alespoň minimální nejmenší společný jmenovatel, který by potom byl základem pro ten globální pakt, protože dokonce třeba i když navštívíte nějakou cizí zemi jako turista, tak máte určitá práva nebo máte určité um, nároky. A i právě nelegální migranti mají určité nároky. Eh, takže třeba takový, třeba právo, eh, hlasovací právo, to se asi všichni souhlasí s tím, že třeba toto právo není nutné rozšiřovat na všechny osoby. Nicméně máme zde celou, celé, celé spektrum všech různých politických práv, občanských práv, takže musíme se do, eh, domluvit, do jaké míry tedy mají ta práva platit, do jaké míry má legislativa rozlišovat mezi státními příslušníky, mezi zahraničními občany, mezi migranty legálními, nelegálními, eh, také podle toho, jaké mají postavení podle mezinárodního práva. Já si myslím, že toto všechno je zatím otázka, která je velice palčivá. Dále je naprosto důležité také ehm, činit určité naprosto eh, neodůvodněné eh, domněnky že nelegál, eh, pardon, že tedy eh, po pomoc eh, mm, vlastně ještě povzbudí tu nelegální migraci. Protože pokud si přečtete třeba socio, socioekonomickou literaturu, odbornou literaturu, myslím tím vážnou odbornou literaturu, která se zabývá migrací, tak pochopíte, že ty hnací síly, které někoho uh, nutí k tomu, aby odešel do jiné země, tak tam jsou vlastně ty, ty hnací síly jsou uh, osobní, a e, člověk vlastně vůbec v té chvíli nějak neuvažuje, jak vlastně v té zemi se k němu budou chovat, nebo jaké tam bude mít postavení. Ehm, samozřejmě pak tam jsou také ty okolnosti v zemi původu, také třeba závisí na e, jazyce, na rodinných poutech, na nějakých poutech k určité skupině. Takže toto všechno vlastně jsou potom třeba věci, které ovlivňují to rozhodnutí toho člověka. Ještě bych chtěla říct ještě jednu věc k takovému tomu spektru. Myslím si, že jedna věc, která je také zásadní, je to, že se na to nesmíme dívat černobíle. Máme zde celé, celou širokou paletu různých možností, různých řešení. Například ta nelegálnost, tam je také celá taková široká škála toho, jak je, nakolik je něco nelegální. Takže někdo třeba vstoupí na území cizího, cizí země s falešným pasem, um, předstírá jinou identitu, uh, je okamžitě zadržen poté, co, uh, ho, co vstoupil na to území, takže vlastně se rozhodne ta země ho vyhostit nebo ho eh, navrátit. Ale pak tady na té škále je zase třeba úplně jiný extrém. Někdo, kdo na, pobýva, pobýval na území jako turista, jeho turistické výzum vypršelo a on vlastně neodjel. Je to asi jeden nebo dva dny, kdy mu to vízu vypršelo. A také vlastně zde má nyní ten nelegální pobyt. Třeba v USA je poměrně velký počet lidí, asi 11 až 12 milionů osob, kteří jsou vlastně v, tam, v té škatulce eh, migrant bez dokumentu. Velice často je to tak, že kromě toho, že ten člověk má tedy ten nelegální statut, tak je to jinak člověk, který je bezúhoný, možná mnoho desetiletí, pracuje v té zemi, posílá děti do školy, účastní se eh, do míry, do jaké může mm, života ve své komunitě. Takže je důležité opravdu reagovat eh, na tyto různé stupně mm, přiměřeným způsobem. Takže nemělo by to být Eh, že jsou zde jenom dvě možnosti. Buď toho člověka vyhostíme, nebo mu dáme občanství. Jsou zde různé další možnosti naturalizace, které opět mají různou škálu. Například to, že ten člověk získá alespoň základní přístup ke zdravotnictví a školství pro své děti. Někdy třeba ve federálních státech je to tak, že je tam určitá technika určitých takových firewallů mezi třeba zdravotnickými orgány a právními nebo policejními orgány, aby tedy ten člověk třeba mohl získat alespoň nějaký dočasný, dočasné povolení k pobytu a pak třeba i dočasné povolení k eh, praco, pracovní povolení. A pokud ten člověk třeba splní všechny podmínky, tak to pak třeba může postupně vést k tomu, že ten člověk může zažádat o občanství. Takže chci říci, že je důležité, že velice často se na tu situaci díváme, takže vidíme pouze ty extrémy a pak vlastně jsou zde i ty extrémní reakce, buď občanství nebo vyhoštění. Já si myslím, že by bylo mnohem lepší, pokud eh, bychom eh, v budoucnosti eh, více brali v úvahu je ty mm, jedinečné, jedinečný kontext těch jednotlivých osob, abychom také brali v úvahu také i stav emigrace i imigrace. Takže Toto jednání o globální paktu si myslím je pouze takovým začátkem toho, co bude následovat v dalších desetiletích, kdy se navíc ještě zvětší tyto jevy. Lidé nebudou jaksi spravedlivě všichni rozděleni. Myslím si, že to je pouze začátek takového procesu, který se nám podaří, pokud se vydáme takovou cestou, eh, jež bude mm, sofistikovaně reagovat na tak složitý a spletitý jev který v podstatě ale zase, mm, nebo který ze své podstaty přináší lidstvu prospěch. Tak myslím si, že z mé strany je to vše a teď velice ráda odpovím na vaše otázky. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní Aber, za velmi eh, zajímavé eh, poznámky. Máme asi 45 minut na diskuzi. Takže poprosím, abyste mi dali najevo, pokud budete chtít hovořit. Teď máme pět kolegů, kteří by se rádi ujali slova. Pokusíme se poznamenat všechna vaše jména. Um, um, protože budeme chtít slyšet co nejvíce odpovědí od našeho hosta, takže na dvě minuty bych poprosil, abyste omezili své příspěvky. Bude-li to možné, začneme eh, skupinou EPP, pan Hildeny. Děkuji, pane předsedo. Dvě minuty to je opravdu omezený čas. A, um, aniž bez nějakých větších formalit bych rád poděkoval paní Albert za to, že se mezi nás dostavila. Já jsem poslanec z Maďarska a eh, členem výboru eh, pro eh, rozvoj, takže se pokouším být blízko lidem, být co nejvíce, tak říkají z terénu například 25 eh, studentů z oblasti v Iráku a v Syrii eh, kteří dostali stipendium v mé zemi a eh, já si proto myslím, že je to velice důležité. Jednu věc bych chtěl potrhnout, je to vzdělávání. Ale teď konkrétně, měl bych tři otázky. První. Chtěl bych se zeptat na to, jestli znáte prohlášení 12 bodové prohlášení z mé země, bylo to eh, minulý týden eh, předloženo v New Yorku. A těchto 12 bodů podtrhují, podtrhuje eh, určité aspekty, které jsou důležité z pohledu evropských zemí, lidí v Evropě. Za prvé bych rád podtrhl dva z těchto bodů. Myslíte si, že právo migraci, je to základní právo či ne? To by byla pro mě dost klíčová otázka. Druhá otázka. Co si myslíte o roli práva zůstat a práva um, vrátit té osoby. Já jsem četl všech 25 stran velice pečlivě a myslím si, že tady eh, je to skutečná výzva, protože nepřímo, nepřímá cesta v tomto případě znamená, pokud nebudeme dostatečně podporovat jejich právo e, zůstat, a pokud tady nenapomůžeme, tak to e, bude znamenat nepodporovat e, přímé cesty migrace. Nebude to cená migrace. A samozřejmě pak tady budou lidé, kteří jsou velmi zranitelní. Mohu vám uvést jeden příklad, pokud tam předseda dovolí. Děkuji. Byl jsem v Ankava eh, před dvěma lety, eh, nebylo to poprvé, nebylo to asi naposled a tenkrát bylo eh, zcela jasné, že například kvóty v Evropě, co to znamená kvóta v Evropě? Například v Erbulu pro uprchlíky to nebylo nic jiného než zelená karta. A význam těchto kvót je úplně rozdílný jiný tam než zde. A pokud nebudeme dostatečně opatrní, tak by to mohla být velice přímá, krátká eh, cesta eh, k tomu, že se to bude špatně interpretovat, že to bude něco jako pozvání. Myslím si, že bychom eh, toto měli eliminovat. Děkuji, to byly všechny mé otázky. Děkuji a jste jediný řečník za EPP, tak hm, jsem byl tak tolerantní a děkuji, pane předsedo, za vaši šlechetnost. Ano, jsem ukázal jsem toleranci, to Maďary. A teď se dostáváme ke skupině SD, paní Gomez. Děkuji. Paní Albrecht, děkuji, eh, že jste mezi nás přišla. Doufám, že eh, nebudete ehm, ehm, no, hovořit, nebudete eh, volat evropské vlády k tomu, aby si dostáli svým morálním závazkům, co se týče otázky migrantů a uprchlíků. Na to se mnohdy zapomíná. Ano, Eh, protože eh, se začaly eh, se dělat tato věc, to je velice zajímavé, ale jsou tady jasné rozpory. A chtěl bych se vás zeptat, jestli tady nevidíte hlavní rozpor, bo velký rozpor v tom, když se podíváme na ten, jak se vyvíjí pohyb a jak se reguluje migrace v tomto procesu, což vlastně znamená, že se peníze dávají do rukou opresivních vlád, které se stávají ještě více opresivní, takže lidé eh, nepřicházejí. Eh, takže například eh, nositel Sacharovy ceny je ve vězení, protože právě toto k tomu došlo v zemi Sudánu, mohla bych zmínit Etopii, Eritreu a další. Dále, Turecko. Eh, jak, hm, co, co si myslíte o tomto dílu mezi eh, Tureckem a EU? Eh, toto není případ, kdy skutečně tady máme případy ono reformant, to znamená porušování našich závazků. A pak Máme tady modrou kartičku, to je směšné, eh, eh, to, to nejsou bezpečné eh, cesty. To by byla přece cesta k tomu, že bychom zase dali práci převaděčům. A to jsou ti, kteří řídí vlastně migrační toky teď, protože tady nejsou žádné bezpečné legální cesty pro tyto lidi, až na to, že dávají veškeré své peníze do rukou těchto převaděčů lidí. A jak je váš názor na evropské vlády, které si nepřejí přijmout eh, prchlíky, ale prodávají eh, pasy přes eh, tyto víza. Jsou to přímé prodeje pasů a naprosto porušují to, co by mm, měly být jejich závazky, závazky státu. A vlastně je to jejich zodpovědnost eh, ochraňovat své vlastní občany před organizovaným zločinem, eh, která se tady odhrává. Eh, chudé migranty nechtějí, ale bohaté migranty ano. Mm, mnohé z nich, mnozí z nich tady jsou zločinecké bandy a to jim nevadí. Děkuji. A teď eh, paní Cecilia Wexström, jsem potěšen, že jí mohu předat slovo. Děkuji, pane předsedo, a dovolte mi, abych vám e, chtěla vás velice srdečně přivítala zase mezi námi v Evropském parlamentu na výboru LIBE, paní Harber. Dovolte mi, abych vám také, eh, vám také pogratulovala k vynikající práci, kterou vy sama odvádíte, stejně tak jako OSN, které odvádíte v oblasti migrační politiky. Migrace, ano, to je, jak jste zdůraznila, globální jev a Tady bychom měli přicházet s globálními řešeními, eh, tak abychom navždy vyřešili eh, výzvy, které jsou spojeny s migrací, jak legální, tak eh, nelegální migrací. A pro mě osobně to bylo skutečným privilegiem moci být přítomna na summitu, když byla podepsána New prohlášení. A mm, byl to dost významný okamžik také pro Evropskou unii a myslím si, že všichni musíme na tomto úspěchu dále stavět. Evropská unie by měla být mm, silným hlasem, který se zaváže v těchto diskuzích. Mm, byla jsem dost smutná, když jsem e, opět slyšela, že jeden členský stát, a sice Maďarsko, pro právě zmíněno, opět eh, způsobuje potíže, působ potíže v diskuzích a skutečně doufám, že se budeme moci vrátit eh, k pozici, kdy Evropská unie eh, bude sjednocena a bude velmi silně podporovat celé tyto, všechny tyto procesy, které jsou tak nezbytné ve světě. Jistě, že v Evropské unii bychom měli být schopni přispět tím, že e, e, převezmeme náš díl globální zodpovědnosti. E, jsme významnou součástí světa. A v tomto duchu se velice vyvíjíte úsilí dojít, dojít k reformu, reformám, udělat reformy v azylovém systému. Já jsem reportérkou reformy dublinského nařízení dublinského procesu a jsem velice potěšena, že tady v tomto parlamentu se nám podařilo díky díky vynikající spolupráci s kolegy z pěti eh, skupin, že se nám podařilo docílit dvoutřetinové většiny tohoto parlamentu eh, pro velice ambiciozní reformu. Jsem přesvědčena o tom, že společně se nám podaří dostat výzvám. A paní Arber, ráda bych vás ujistila, že Evropský parlament eh, a tento výbor, že na ně vždycky, že s námi vždycky můžete počítat s naší podporou a také s naší angažovaností v tomto procesu v následující době. Děkuji. Děkuji paní Wikström a teď za zelené paní, paní Lochpil. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat paní Arber za vynikající eh, příspěvek. Děkuji vám za to, že jste nastínila na začátku, eh, eh, že je velice důležité mít takovou, takové fakta a informace jako základnu, tak abychom mohli provozovat dobrou politiku. Na to se často zapomíná mezi námi politiky. Řekla jste, že GS, e GCM je pouze ten globální kompakt, je pouze začátek toho eh, procesu. V tomto procesu, kde eh, vidíte ženevskou umluvu, protože někdy v diskusích, jako v mé vlastní eh, zemi v Německu, se říká, že ženevská umluva je možná zastaralá. A za druhé jste také uvedla, že tento přístup je Mm, má v sobě složku eh, lidských práv a že to přístup nám dodržování lidských práv. Vy jste expertkou. A ještě navíc, mm, mohla byste trošku říct více o tom, kde vidíte prostor pro lidská práva v tomto eh, procesu? A eh, také bych ráda potrhla to, co říkala Anna Gomez. Zajímalo by mě, mm, kdybyste nám řekla svůj pohled o této dohodě s Tureckem. Ehm, konkrétně tedy o mm, tom, aby, tak, aby tato lidská práva byla dodržována. A pak poslední otázka. Vy jste řekla, že jste v konzultační e, fázi a předpokládám, že nevládní organizace a poslanci parlamentů jsou k tomuto vítání, ale na setkání v Marrakeši je tady ještě nějaké fórum, nebo jsou tu jiné možnosti vedle e, formálních setkání, tak, aby bylo možné diskutovat nebo přijít s nějakým příspěvkem. Děkuji. Děkuji, Barbaře Lochpile cíl a ukončíme první eh, kolo a tímto předávám slovo panu Epipiteosovi. Děkuji vám mnohokrát. Já bych také za sebe velice rád přivítal paní Arbora. Rád bych položil několik otázek, protože zatím se nezaobírala specifickými tématy eh, ve, ve svém úvodním slovu. Aby se mohli přijímat migranti, musí samozřejmě členské státy zohledňovat také to kritérium, že e, je možné přijmout pouze určitý počet migrantů, nebo prostě lze akceptovat jen tak maximální mes, protože k tomu dochází v Řecku máme, museli jsme přijmout hodně migrantů a nemůžeme je bezpodmínečně odsunout do dalších zemí. A myslím si, že třeba bychom také jasně viděli, že pak, když členské státy přijímají uprchlíky či migranty, je třeba zohledňovat, že ti to mají různá náboženství, různé kulturní pozadí těchto států na rozdíl od domácího obyvatelstva. A třetí věc, Stát členský by měl mít také možnost Navracet migranty či je nepřimínat, když se domnívá, že ohrožují, ne, ohrožují bezpečnost jejich státu nebo že by mohly přispět ke zvýšení kriminality. A poslední bod, jak se díváte na postoj Turecka? Eh, Turecko se pokouší stále více eh, dostat více migrantů právě přes Turecko do Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Paní a to chtěla byste odpovědět po tom prvním kole nebo až po druhém kole? Vyberte si, jak se přejete. Dobře, takže prosím pěkně. A protože máme ještě řadu kolegů, kteří eh, by chtěli pohovořit, já budu velice stručná. Co se týče té první otázky, samozřejmě si uvědu, znám těch 12 bodů maďarské vlády které byly předložena na druhém kolu vyjednávání eh, ministru zahraničí eh, v New Yorku. A já mám tak trochu obavy, že těch 12 bodů eh, jak si necharakterizují pozici OSN. Samozřejmě tady není vůbec žádný postoj OSN v otázce migrace. Máme tady 22 agentur OSN eh, k navíc ještě k Mezinárodní organizaci pro migraci, eh, která se zaobírá migračními záležitostmi a vyvinula celou řadu standardů, postupů a hlavních směrů. Generální tajemník vypracoval svou zprávu v lednu tohoto roku, která odráží jeho vizi týkající se řízení lidské mobility a potom ten globální pakt, eh, který byl vyjednán eh, členskými státy. A z toho se stane to, co se s ním rozhodnou členské státy udělat. Eh, proto tady neexistuje nějaký jednotný postoj OSN v otázkách migrace. Vyjedná, to bylo vyjednáno, ten globální pakt. Samozřejmě generální tajemník prohlásil eh, jaksi svá stanoviska a svůj názor. A já si velice dobře uvědomuji, eh, že mm, tady se také jedná o legální záležitosti. Já jsem pracovala na nejvyšším soudu a když se tady chcete vyjadřovat k legálním záležitostem, to musí být vždycky velice opatrné. Ale jedna věc obecně je mezinárodní právo. Každá osoba má práva o právo eh, opustit, vstoupit či usadit se ve své materské zemi. Hmm, ale co to znamená v reálu mít právo opustit zemi, Eh, když neexistuje vůbec žádné právo jít do nějaké specifické země, no tak můžeme leda spekulovat o tom, co to znamená. Eh, ale eh, jistě tady nebudu dále vyjadřovat nějaký legální či právní názor. ve zprávě generálního tajemníka OSN je také obsaženo, že on velice silně apeluje na otvírání legálních tras jako jeden z inteligentních způsobů, jak jak bojovat proti nelegální migraci. A některé otázky, které jsem dostala, tak tady byla taková smíšená reference na migranty a uprchlíky. A myslím si, že je důležité vyjasnit, že v tom prostředí, kde je velice málo legálních tras, tak většina lidí, eh, která klepe na dveře, požádá o azyl, protože budou hledat možnost, jak legálně zůstat. To bylo přeci velice eh, zjevné v té krizi evropské v posledních dvou letech, že mnoho lidí, eh, byly to smíšené toky migrantů a uprchlíků, dorazili před dveře Evropy a všichni požádali o azyl, protože nic jiného by jim neotevřelo možnost hledat či najít legální vstup. A to byl důvodem, proč celá řada těch žádostí byla odmítnuta eh, protože možnost azylu se dá poskytnout eh, pouze eh, v souladu s umluvou z roku 1951. A to jsou především lidé, kteří prchají před válkou a kterým hrozí pro následování a které by byly um, um, následování v důsledku válečných konfliktů, jako třeba Syřané, tudíž dosměli větší šanci uh, na to, aby dostali azyl. Ale na řadu z nich nešlo aplikovat toto právo a proto docházelo k velkému počtu uh, narůstajících problémů, co se týče návratu. V některých zemích uh, dostali osoby dočasné povolení pracovní, eh, které mohlo otevřít jaksi určité řešení mm, aby prostě lidé zůstali legálním způsobem v zemi a podíleli se na eh, ekonomii toho zemu a skutečně pracovali. Ale protože ti, co nedostali to povolení, tak potom pracovali na černém trhu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 to není řešení, které by prostě bylo vnucováno eh, ve zprávě generálního tajemníka a také ve zprávě globálního paktu eh, se vůbec nejedná o vnucování žádných modelů komukoliv. Eh, jedná se o nezávazný dokument, který obsahuje celou řadu alternativ, ale já doufám, že tento dokument otevře dveře celé řadě možností, jak podpořit bezpečnost bezpečnou a legální migraci, aby se bojovalo právě proti této nebezpečné nelegální migraci. Rada bych signalizovala, že bylo mnoho diskutováno o tom, protože někdo se na to zeptal, zda by se neměly znovu otevřít dveře k ženevské úmluvě eh, o uprchlících anebo všeobecně k zákonech o uprchlících. Ale já si myslím, že největším problémem migrace je uznávat kategorii eh, také těch klimatických migrantů, protože ti by také byli vlastně uprchlíky. A myslím si, že ti vzbuzují jaksi veřejnou sympatii, dovolíte-li mi to vyjádřit tímto způsobem, zejména v oblasti Azie a Tichomoří, eh, lidé z malých ostrovů, eh, které mizí a taková generální empatie, která tady vznikla e, i v rámci přírodních katastrof v případě tsunami či zemětřesení, e, je řada zemí, které dobrovolně pomáhají. A já si myslím, že toto je třeba povzbudit. Ale není teď jasné, zda by toto mělo být formalizováno k většímu formulálnímu závazku e, aby se potíralo také takové nucené přesídlování nebo vysídlování, ať už je to tedy způsobeno klimatickými změnami či jiným. Jak to vypadá s takzvaným slow onset, například vznikání větších a větších pouští, eh, změna klimatu, zda toto by mě v tomto případě by se mělo povinně pomáhat, nebo by to mělo být založeno na dobrovolné pomoci. To prostě v žádném případě rozhodnuto nebylo, nebo neboť toto je pouze začátek toho, o čem doufám, že se z toho stane postup. Stejně eh, tak jako v roce 1992 se otevřely dveře pro větší osvětu a uvědomění si, jak se mění životní prostředí. A doufám, že tento proces bude pokračovat. Je tady skutečně velký prostor pro občanskou společnost, poslance, Ehm, prostě všechny, abych tak řekla, nestátních také zástupců na vyjednávání v New Yorku ehm, se eh, účastnili jak, jaksi zúčastněné strany ze všech možných úrovní a dojde k další konferenci, kde by měl formálně být schválen tento globální pakt poté, co dojde k zasedání v červenci. Hm, mohu jenom doufat, že tento globální chci vás ujistit, že globální pakt rozhodně nevnucuje žádnou specifickou migrační politiku, nebude obsahovat žádné kvóty. Hovoří k celému světu, hovoří ke všem částem světa, například země Perského zálivu. 80% obyvatelstva tvoří zahraniční dělníci. E, obrací se také k takovým zemím, jako je Bangladeš a Filipíny, e, které mají veliký počet migračních zaměstnanců pracujících jinde s tím očekávání, že tady dojde k, asistane, k asistovanému návratu třeba za 15, 20, 30 let jejich života. E, tato záležitost se prezentuje v celé řadě různých forem. Povinnost dodržovat e, e, tady Myslím si, že nelze znovu vyjednávat povinnost eh, pomoci uprchlíkům podle úmluvy o uprchlících. Ehm, to může, tady se pouze může znovu posílit nezbytnost mezinárodního režimu, který musí dodržovat všechny členské státy, poskytnout těm 25 milionům lidím, eh, kteří jsou eh, mezi žadateli o azyl a kteří mají právo na mezinárodní ochranu. Děkuji mnohokrát a teď máme možnost druhého kola otázek, ano, takže každý prosím jenom zkuste hovořit jenom minutu, ano. Paní Jaroka? Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat za vaše pre- prezenci i za váš eh, vaše prezenty. Já bych chtěla říci, že jsem byla, nebo že jsem antropoložkou a prováděla jsem výzkum. byli tam Němci, eh, integrace s mm, vlastně bylo tam, šlo tam o Romy, kteří přišli do země. Takže jedná se o to, aby se byla opravdová integrace do Evropy. Chtěla bych se zeptat, Jaké jsou, eh, jaká jsou vaše zjištění? Protože když eh, jsem v posledních dvou letech navštívila Francii, Holandsko, Belgii, Itálii, Maďarsko, Řecko, Rakousko, Německo, tam jsem byla minulý týden, navštívovala jsem ty tábory, ty ubytování, hovořila jsem s migranty, hovořila jsem s jejich děti, které, s dětmi, které chodí eh, do školy jsou zde také vlastně migranti třetí generace, kteří jsou mého věku kolem 40 let, ale pak jsou to také migranti, kteří čerstvě přijeli a všichni hovoří, já bych já bych teď chtěla opravdu hovořit pouze o těch migrantech, kteří jsou teď už v Evropě a čekají na nějaké rozhodnutí, nebo už jim bylo sděleno eh, třeba eh, rozhodnutí, aby se relokovali do Estonska, nebo eh, aby museli čekat na to, že, že, teprve, že ještě zatím nemůžou jít do práce. A um, oni říkají, že je to vlastně třeba těžká situace pro jejich děti. Já bych se chtěla zeptat, jak je to s těmi, ty komunity vlastně přivítaly, tyto osoby, jak na to mají reagovat eh, pedagogicky, sociologicky? Třeba v Maďarsky, Maďarsko, já jsem byla vlastně jako sociolog, jsem třeba navštěvovala eh, tábory migrantů a bylo tam mnoho programů eh, vlastně pro legální migranty, kteří si vybrali naše země a přicházeli tam v minulých 20 letech a viděli jsme, jak probíhala ta integrace, viděli jsme, eh, brali jsme to jako součást celoevropské strategie, zaměřovali jsme se na ně, bylo to vlastně asi 5 milionů. A já se chci zeptat, jak vidíte tedy budoucnost těch lidí, o kterých jsem hovořila, a pak budeme moci hovořit o budoucnosti dalších, kteří možná ještě by chtěli rádi přijít v budoucnu. Děkuji nyní paní Kienge. Děkuji vám, děkuji Luise za to, že dnes mezi námi. Důležité je, abychom se v tomto dokumentu soustředili především na Eh, ukazuje se, že tento fenomén je skutečně multirozměrový. Je třeba, aby členské státy spolupracovaly, na to už upozornili eh, i další kolegové. Členské státy musí uh, dostát své odpovědnosti a sloučit své úsilí, aby se vše pojednávalo jaksi v solidaritě. Agenda 2030, trvale udržitelný rozvoj, o to se jedná. A teď se chci vyjádřit ještě k jednomu bodu, s ohledem na ten dokument, o kterém se jedná. Tento dokument globálního paktu není závazný a hlavní směry, o které se tady jedná, musí se odrážet během celého období vyjednávání, zejména co se týče zaručování lidských práv pro všechny migranty. Je třeba také mít přiměřené standardy. A na závěr možná ještě krátkou připomínku, paní Arbor eh, eh, bylo na jedné lodi bylo zachráněno 218 migrantů, ale teď se jim vyčítá trestní čin, eh, protože chtěli vrátit tento člun do Líbie. Děkuji. Nyní paní Lambert. Děkuji za slovo. Děkuji, nejprve děkuji za tuto prezentaci a také děkuji za to, co jste právě teď říkala o takzvaných klimatických uprchlících, o lidech, kteří museli odejít eh, z místa, kde žili kvůli klimatické změně. Já bych se ale ráda ještě zaměřila na jinou část vašeho projevu. To znamená, jak z toho, jak z té migrace udělat pozitivnější jev pro více lidí. To znamená, podle, jaké, podle vašeho názoru, jaký důraz se klade třeba na agendu o důstojné práci MOPů, na některé změny, které by se mohly třeba, třeba vést ohledně zaměstnaneckého práva, nebo jestli také um, umluva MOPu o e, zaměstnancích v domácnosti. A teď budu trošku paraprázovat, ale musíme říci, že Evropa si zkrátka musí uvědomit, že ne všichni e, se snaží emigrovat do Evropy a opravdu je zde důležité ten jev jich, jich Jaká úloha podle vašeho názoru je zde pro třeba různé bilaterální smlouvy, například různé režimy, který má třeba Sri Lanka eh, aby eh, vlastně zabránila tomu, aby jejich ženy odcházely do Saudské Arábie a pracovaly tam v domácnostech za těch podmínek, které tam byly, anebo třeba něco jiného, co třeba eh, Bangladeš, a, mm, nebo to, že třeba do Kataru přišli zahraniční pracovníci, aby tam mm, postavili všechny ty sportovní zařízení. Takže co můžeme ještě učinit, abychom z migrace učinili mm, vlastně pozitivnější životní zkušenost, pro někoho, kdo tady odchází, kdo odejde do jiné země. A měli bychom se zaměřit také nejenom na to, co děláme zde v Evropské unii, že zde se vlastně zaměřujeme na to nelegální, takže jak se spíše zaměřovat na ty pozitivní části. Děkuji. A teď zde mám samé kolegy z SAD, což je velice zajímavé tedy respektive tedy vypadá to, že mají největší zájem o tuto tématiku. Takže já vám navrhuji, abyste se každý omezil na jednu minutu. Nejprve Herr Kastr. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Aber, za věcné Eh, poznámky, pozitivní poznámky k tématu eh, migrace. Chtěl bych obrátit pozornost na situaci v Libii. Evropská unie eh, má zvláštní vztah k situaci v Libii a dosud tady existuje nezveřejněná zpráva Spojených národů. V této zprávě se, jsou, jsou obsaženy velké výčitky v mučení proti ze strany libijských bezpečnostních sil. Vaše zpráva práva, hovoří o mučení, eh, mluví o obchodu s lidmi, o svévolných zatýkáních a tak a uprchlících, zvolných no, zatýkání uprchlíků. A tyto činy eh, se eh, páchají, páchají speciální jednotky libýské vlády, eh, která podléhá přímo ministerstvu vnitra libýskému. Eh, jsou tam například výpovědi eh, jedné psycholožky, která se stará o tyto uprchlíky a ona říká, že vidíme, že lidé v těchto táborech v Libii jsou převaděči byty, znásilňovány, jsou tady, tam příklad je jim držen nůž u krku a je jim řečeno, že pokud nepošlou teď peníze, tak zavraždí malých děti. V těch, ve vězeních se lidé bijí, mučí a je tady velké sexuální násilí pácháno. Má otázka je, kdy můžeme počítat s tím, že bude tato zpráva zveřejněna, protože je e, i pro nás velice důležité, abychom i my jako evropští poslanci disponovali těmito informacemi, abychom o tom mohli tady v parlamentu diskutovat. Děkuji vám. Děkuji. pan Děkuji za slovo. Děkuji. Pan Freund. Já bych nejprve chtěla říct, že jsem velice rád, že u toho předsednického stolu dnes sedí pět dám, což není úplně vždycky pravidlo. Takže já bych chtěla říci, že samozřejmě tady eh, s veškerým respektem k našemu panu předsedovi. A za druhé chci říct, že to není pouze um, tak, že, nebo pro, problém toho, že za SAD se tolik hlásí lidí, že bychom měli tak velký zájem, spíše to tak, že EPP, eh, která má jenom jednoho člověka, má velice malý zájem, ale myslím, že bychom ten, to téma měli vlastně ponechat. To není chybou tohoto tématu. Paní Arbor, já bych chtěl poděkovat za prezentaci. Vy jste řekla, že není pravda, nebo vlastně, že mm, je nesprávná ta domněnka, že pokud se dobře chováme k nedovoleným migrantům, tak to přiláká další nedovolené migranty. Ale víme, že země, které mm, akceptovaly velký počet migrantů, tak vlastně tam se používá tento argument. Oni říkají, ty země, i dokonce země, které nevzali ani, které nepřijali ani jednoho migranta, tak řekli, kdybychom přijali nějaké migranty, tak přijdou další. Já bych chtěl, zda byste o tom mohla říci něco podrobněji. Takže co proti tomu, jaké argumenty opravdu to, to, to podkládají, to vaše tvrzení? Mohla byste o tom říci pár slov podrobněji? Děkuji. Nyní paní Tania Fajon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž za sebe chtěla poděkovat za tuto prezentaci a za to, že jste přišla mezi nás. Mám dva dotazy. Myslím si, že jste se na jedno téma zatím úplně nevyjádřila, nemluvila jste příliš o tom, takže jak se díváte na to rozhodnutí pana Trumpa ohledně globálního paktu? A myslíte si, že tam budou nějaké dopady těch rozhodnutí pana Trumpa a jeho vlády? A další téma, které podle mého názoru je naprosto zásadní, velice důležité, je to, že ti takzvaní klimatičtí uprchlíci nebo environmentální uh, migranti. My zatím vlastně stále bojujeme s tím, jak nazvat tyto osoby, snažíme se to nějak integrovat do našich dokumentů, ale zatím se nám to příliš nedaří. Takže se chci zeptat, jak se postavit k tomuto problému, který bude velice závažný v budoucnu. Děkuji. Nyní paní Annelic. Pan Annelic. Děkuji, že jste jsme se nás dostavila. Viděli jsme se naposledy v New Yorku eh, s Lenou McGovern eh, k tématu eh, vysílených osob a migrantů. Moje otázka se zaměřuje na téma klimatických uprchlíků. Mm, zrovna pracuji na zprávě o klimatické diplomacii, kde tato otázka už se objevuje, objevuje v první části a rozhodli jsme se, že ji do toho nezapracujeme. Otázka však na vás. Pojem klimatických uprchlíků bude pokryt eh, tímto globálním kompaktem, pokud ano, jak, jak bude, jak bude načrtnout toto téma. Mm, sice kontext globálního kompaktu uprchlících nezmiňuje eh, tento pojem, eh, tento výraz. Tady je trošku dynamiky, v tom vidíme to podobně jako vy definice je nesmírně obtížná a proto bych chtěl vědět, jestli v této, zpráv, v této zprávě o klimatické diplomacii asi to tam nebude zakotveno, zajímal by mě váš názor. Děkuji. Navíc a poslední řečnice je paní Schlein. Thanks a lot. Velice děkuji. Velice důležité hovořit eh, o tomto tématu, vést tuto diskusi v rámci těchto tří výborů, protože musíme postupovat koordinovaněji. Já mám trošku obavy, když vidím, jak se vyvíjí um, migrace. Vidíme určitou tendenci k tomu k vyšší sekuritizaci pomoci, k určité podmíněnosti v oblasti pomoci a to vlastně zhoršuje naše vztahy s africkými zeměmi a také to vlastně odklonuje Ehm, prostředky, které by měly vést k vymycování choro, eh, chudoby, k ochraně hranic, což není tak zásadní pro africké země. Já jsem také byla na tom New Yorkském summitu společně s několika dalšími kolegy. A ta úroveň ambicí byla sice vysoce, eh, velice vysoká, ale myslím si, že tam je stále velká, velké pokrytectví mezi tím, co slyšíme v New Yorku a mezi tím, co vidíme v praxi, nebo to, co vidím na různých mnohých eh, zemí. Ten globální pakt nám také má připomenout, že, eh, že ta otázka nutnosti lepší rozdělení ehm, odpovědnosti, to není problém pouze zde v Evropě, ale i celkově ve světě. A také bych chtěla připomenout třeba, jak se řeší ten dublinské nařízení zde v parlamentu. A ještě co se týče globálního paktu, Měli bychom zabránit kriminalizaci různých nevládních organizací a občanské společnosti, která pomáhá migrantům a která zachraňuje třeba jejich životy na moři, protože zde třeba eh, se obáváme určitého mm, negativního trendu, o kterém se hovořila třeba paní eh, Kinga. Takže by bylo dobré, aby v globálním paktu se hovořilo třeba i o tom, že se nesmí kriminalizovat ti, kteří pomáhají a že nesmíme zapomínat na to, že to, to, že to, to musí vlastně vycházet z celosvětového partnerství. Děkuji, paní Šlen. Už další eh, kolegové se nehlásili, takže poprosím paní Arbor o odpovědi na otázky z druhého kola. Děkuji, pane předsedo. Eh, smíte-li, tak eh, se budu věnovat těmto otázkám takovým eh, trošičku globálnějším způsobem. Některé z nich jsou velice specifické a nejsem schopna tady poskytnout nějakou konkrétní odpověď. Nemám náhled věci. Jedna věc, myslím, to je otázka integrace migrantů v hostitelských komunitách. Toto je aspekt jeden aspekt, kterému se eh, věnujeme ve zprávě generálního tajemníka a hlavně eh, trváme na tom, aby bylo zajištěno to, že eh, když se zabýváme pomocí, podporou celého migračnímu procesu, tak je velice zásadní, abychom byli velice pozorní a reagovali jsme na potřeby těchto komunit, které hostí. Migrační politika je často provozována na národní úrovni, ale jsou, to, toto je, jsou zkušení velice na místní úrovni, v městech, ve vesnicích, v sousedních komunitách měst. A většinou, když tady máme legální nebo nelegální migranty, velmi často to bývají legální migranti, když přicházejí do těchto komunit a usazují se e, v něčem, co velmi často e, bývají takové chudší e, části těchto hostitelských zemí. A proto je důležité, pokud máme vytvořit harmonii a ne odmítnutí, tak je důležité právě vytvořit vztah mezi hostitelskými komunitami a těmi, kteří přicházejí nově. Je zapotřebí věnovat se pod potřebám těchto eh, komunit eh, které přijímají. Eh, je tady hodně inkluzivní politiky, která může být provozována a která by podpořila takový lepší přístup k těmto lidem oproti určitým náladám vůči uprchlíkům, kteří jsou velice deprivováni. Jsou tady eh, zdroje, eh, které eh, mnohdy tyto komunity nemají, jsou připraveny. To znamená politika inkluze vůči uprchlíkům, ale také vůči ekonomickým uprchlíkům, ať už jsou to uprchlíci legální či nelegální. Chtěla jsem říct něco k Mezinárodní organizaci práce a o podmínkách slušného zaměstnání. Kdykoliv mluvíme o migraci, tak se zdá, že okamžitě začínáme přecházet takovým patologiím uprchlících. Zatímco eh, velká část těchto 258 milionů uprchlíků, o kterých jsem předtím mluvila, kteří existují dnes ve světě, většina z nich eh, migrovala eh, bezpečnými legálními cestami. Jsou to tedy, řekněme, legální migranti, ale když to vyjádříme obecně, jsou to lidé, kteří stojí před mnoha překážkami, kterými se musíme věnovat. Řádné pracovní podmínky nebo se, jsou tady ksenofobní postoje vůči nim. A ty jsou často, eh, často vznikají tím, že jak to vnímají eh, eh, obyvatelstvo a proto si myslím, že podpora standardů Mezinárodní organizace práce, Ehm, řádné pracovní podmínky, otázka jednoho zaměstnavatele, to je, myslím si, velice eh, důležitá věc v zemích ehm, Kolského zálivu. Tam je mnoho migrantů, kteří jsou v rámci programu, kde ten migrant je vázán na smlouvu s jedním zaměstnavatelem který pak ehm, může vykonávat obrovskou moc eh, nad eh, um, konkrétními migranty. Eh, jsou tu argumenty, jak upustit do tohoto modelu, pokud je to ovšem, pokud je to jediný model v zemi, ale nebý, nebý, není to tak, že by to byl univerzální model. Otázka místních pracovníků. Eh, domácích pracovníků, ať už, zase, ať už jsou v legální nebo nelegální situaci. Já si myslím, že tím se tato organizace zabývá už mnoho let a jsou to věci, které by měly být zakotveny v tomto globálním kompaktu izolace eh, lidí, kteří eh, mohou být velice rychle předmětem násilí. Je otázka zemí původu, které navalují, uvalují určitá omezení a omezují práva žen, které migrují kvůli práci. To je velice obtížná věc. Těžce se to posuzuje. Na jedné straně, jak jsem řekla dříve, každý každý občan teoreticky má právo na to zůstat, stoupit anebo opustit zemi. A e, tak vlastně první pohled e, omezovat e, ženy, migrantky, které chtějí pracovat někde jinde, zdá se, že to je opravdu omezení těchto tohoto práva. Na druhé straně důkazy toho, že jsou tady zranitelné ženy, mladé ženy, které pracují třeba v pečovatelském sektoru, nebo domácí péči, tak jsou tu důkazy o jejich zneužívání jejich práv. E, třeba mnoho zemí tady používají nějaké věkové limity nebo jiná omezující opatření. Nemůžu, nemohu nic říct konkrétního kliby e, současnému aranžma, e, které tady existuje z EU obávám se, že nemám dostatek informací, tak abych mm, se mohla k tomuto vyjádřit. Jediná věc je tato. Nesmíme zapomínat na to, že i když se hodně soustředíme na to, co se děje v Libii, tak eh, je tady velice eh, rozšířené eh, organizované násilí v jiných částech střední Ameriky. Například tam, kde podmínky pro mnoho hlavně mladých lidí jsou takové, že jsou tu někteří, kteří eh, říkají, že tato úroveň organizovaného násilí a neschopnost státu poskytnout eh, jakoukoliv ochranu eh, je skutečně vede pak k pronásledování a mělo bychom se věnovat ochraně těchto lidí. Byla jsem požádána, abych řekla něco o eh, svém argumentu, ehm, který se týká ehm, slušného zacházení s nelegálními migranty, že se na to nemůžeme dívat jako na impuls to proto, že budou přicházet další. Já jsem použila tento argument ehm, na základě toho, že na jiném poli, kterém jsem uvedla velkou práci eh, ve svých eh, dřívějším životě, například trestní právo, otázka obecného odstrašení, to musí být prošetřena musí se tomu hodně eh, prošetřit. Trest na to se nahlíží jako na formu určitého odstrašení. Eh, to trest eh, ne jako forma No, odplaty, ale hypotéza zní tak, že to odstraší, že to odstraší další takovéto chování. A to e, není, je to pachatel, který může být odstrašen, je to ale hlavně zastrašený. Hlavně je to otázka e, toho, že to má odstrašující efekt na další e, osoby, které by mohly páchat podobné věci. Myslím si, že například protivníci trestu smrti toto často spochybňují uplatňovali a myslím si, že to bylo eh, správné. To znamená, otázka toho, že eh, zacházení s určitými lidmi může eh, vést k tomu, že se odstraší ostatní, to je založeno na hypotézo, hypotéze, že se nacházejí v identické situaci. A na, v oblasti migrace je to velice rozsáhlá hypotéza, dalekosáhlá hypotéza. Například stejná osoba se může nacházet ve stejných podmínkách a často to ale tak nebývá. Jak jsem řekla, všechno to, co víme o rozhodnutích těchto lidí opustit svůj domov, opustit svou zemi. Tady je celá řada, široká eh, škála podnětů pro toto rozhodnutí. Velice často to bývá osob, má to osobní eh, ráz. Jsou to je tady určitý eh, podnět eh, rozhodnout se odejít eh, na základě dobrou. Je to dobrovolné rozhodnutí. Mm, a jsou to lidé přitahování jiným prostředím. A to je zase, třeba dostanou příležitosti, nebo jsou tady rodinné vazby, je tady určitá afinita jazyková. například mají přístup k určitém, určitým sociálním službám a podobně. To hraje také svou eh, roli eh, a je to součástí eh, celé této hypotézy. Takže si myslím, že by asi nebylo dobré používat tohoto argumentu. Bychom omezili migraci. Děkuji. Klima, ano. Uh, už jsem se zmiňovala o tom, že tady bylo vyvinuto úsilí. Není pochyb o tom, že uh, všichni vidíme, že zvyšující se počet počet faktorů v oblasti životního prostředí. Klimatické změny jsou pak faktorem, podnětem, protože lidé o to očekávají, odcházejí a také je to eh, očekávání, že to bude stále eh, větší faktor eh, v následujících desetiletích. Zdali nastane okamžik, kdy buď třeba nějakými jinými umluvami, smlouvami nebo nějakým protokolem k úmluvě o prchlících, například členské státy budou ochotny vyjednat úmluvu, která poskytne právní mezinárodní ochranu pro ty, kteří odcházejí v důsledku klimatických změn. Já si nemyslím, že jsme ještě tak daleko a v této fázi si myslím, eh, že by bylo lepší zacházet s migranty, kteří jsou ve zranitelných situacích a že by to mohlo být taková, takový koš, který by také obsahoval klimatické uprchlíky, stejně tak jako ostatní osoby, které hledají mezinárodní pomoc. Děkuji. Thank you. France. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, takže nejprve kolegyně. Ano, děkuji. Já jsem chtěla velice poděkovat Luize, eh, protože jste byla tak laskavá, že jste přijela delegaci našeho výboru v červenci minulého roku eh, v New Yorku a dodržela jste svůj tli, slib zůstat v dialogu s Evropskou unii a s Evropským parlamentem víte, mm, velké úsilí a upozornila jste na to, že ano, naše státy mají svá práva, ale mají také svou odpovědnost a my jako politici máme také svou odpovědnost ve veřejném diskursu a celá záležitost může být zneužita také ve volební kampani. Ale každopádně děkuji mnohokrát za to, že jste přišla a ráda bych připomněla kolegům z výboru DV, že náš výbor se teď přestěhuje do 3A2, 3E2 kde se sejdeme s novým předsedou Světové zdravotnické organizace. Děkuji vám.